Otázka k ústnímu zodpovězení nová strategie pro rovnožena mužů a práva žen po roce 2015 a tudíž dávám slovo eh, jedné z autorek eh, této otázky, paní Garcia Pérez. Prosím pěkně, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Znovu se vracíme k tomu, že hovoříme o rovnosti v tomto Evropském parlamentu. Zcela jistě mnozí z těch, kteří se účastnili těchto diskusí, těm by vyhovovalo, kdyby se mohli, si mohli sednout a vysk vyslechnout si, co chceme říci, protože i rovnost mužů a žen je také prioritou v naší politice, protože nás žen je 50% obyvatelstva Evropské unie a nelze provozovat politiku pouze na, za našimi zády. My vyžadujeme, aby se nám naslouchalo a aby se také uvedlo v povědomí, jaký je postoj tohoto parlamentu eh, vůči návrhům komise ve článku 2 a v základní, eh, v základní umluvě, eh, v umluvě základních lidských práv má komise stanoveno, že se musí starat o politiku rovnosti muži a žen, protože to je jeden ze zásadních principů Evropské unie. v současné době doběhl v roce 2015 starý program. V červnu 2015 tento parlament již již zaujal postoj, včetně diskuse k tomu, jaký obsah by měly mít hlavní směry, které Evropská komisie měla předložit v nové genderové strategii týkající se tedy rovnosti žen a mužů a e, rovněž se zahájila na diskuse a přes 90 účastníků této diskuse řekli, že je nezbytné aby tento program byl schválen co nejrychleji, protože tato priorita musí vyústit v závazek evropských institucí a, institucí a proto, aby byla zahájena nová strategie rovnosti. Od června 2015 vždy tento parlament se většinově postavil, eh, komise eh, chtěla zahájit své práce, slibovalo to, ale my stále čekáme na odpověď. Odpovědí komise bylo, že v prosinci roku 2015 schválila pracovní dokument vypracovaný odpovídajícími službami komise, který je sice respektabilní, má hodnotný obsah, ale <clears throat> považujeme tento pracovní dokument za něco, co nedostačuje tomu, aby se stal zároveň politickým dokumentem, protože pracovní dokument nedostává žádný rozpočet. Eh, pracovní dokument eh, neznamená, že se bude muset aplikovat to, co je v něm napsáno, protože pracovní program nelze evaluovat, hodnotit je nutné proto, aby tento program byl skutečně, abychom měli hodnotící mechanismy a příslušnou položku v rozpočtu. Proto trváme na nezbytnosti schva přijatí strategie pro rovnost mužů a žen na sboru komisařů, protože to musí být závazek celého komisařského sboru eh, a musí to být schváleno všemi institucemi Evropské unie, eh, které mají odpovědnost, aby podporovali rovnost mužů a žen. Hovoříme tady o e, souladu pracovního a rodinného života, o agendě příslušných programů v Evropské unii, abychom byli schopni eh, přimět členské státy, aby takové programy začaly také implementovat. Viděli jsme v posledních letech, že všechny ty krize, které se udávaly na území Evropské unie, uprchlická krize, finanční krize, sociální krize, eh, ty, které pod tím nejvíc trpěli, jsme byli my, ženy. A proto nelze ztrácet ze zřetele, tuto problematiku žen ve všech politikách Evropské unie a my budeme toto připomínat komisi ze strany parlamentu stále. Využijme tedy této diskuse proto, abychom se tázali komise, z jakého motivu, proč komise neschválila veřejným a transparentním způsobem nové sdělení strategie pro genderovou rovnost. Chceme vědět, jaké jsou příčiny které vedly k tomu, že tento dokument nebyl schválen, nebyl diskutován na kolegiu komisařů. A chceme vědět, na co čeká komise, aby se to konečně stalo. Abyste taky diskutovali o tom, jak napříč veškerými politikami, napříč agendou všech komisařů se mohlo lépe dosáhnout tohoto programu rovnosti mužů a žen. Chceme vědět, jakým způsobem Evropská komise hodlá spolupracovat s, pře- s triem předsednictví pro prezentaci během roku 2016 pro novou strategii eh, pro rovnost mužů a žen. Opakuji, je to zcela zásadní. Nám by se bylo líbilo, kdybychom tady dnes měli paní komisařku Jorovou, která je odpovědná za tuto otázku, ale trvám na tom, toto není politika jednotlivých eh, oddělení. Toto je politika jdoucí napříč všemi politikami a ta musí být respektována eh, všemi komisaři. Děkuji vám, paní zpravodajko. Teď za komisi pan komisař Andrukaitis. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, děkuji vám. Vážení poslanci, děkuji vám za příležitost eh, pohovořit o úmyslech komise v této oblasti. Komise zveřejnila takzvanou novou strategii v této oblasti 2015-16. To je rámcový plán pro budoucí akci, tak, aby se zlepšila genderová rovnost. Toto strategické angažmá je násled pokračováním dalším pokračováním strategie komise pro rovnost mužů a žen z let 2010 až 15. Priority této strategie pro rovnost mezi muži a ženami z let 2010 až 15 nadále platí. Široké konzultace a vyhodnocení, které proběhly, se projevily pak při přípravě strategického angažmá. Bylo dosaženo pokroku a proto je potřeba dalších akcí k tomu, aby se zajistily další potřebné změny. Gender a genderová rovnost je důležitou součástí agendy Junckerovy komise. Znamená to, že se to projevuje i v rámci toho programu lepší legislativy. Jako zástupce komise, jako člen kolegia mohu potvrdit vám všem, že tato nová strategie je oficiálním postojem komise. Má to politickou podporu celé komise. Je to stanoveno v programu práce na rok 2016. Komise aktivně pracuje na podpoře genderové rovnosti. Jak bylo vysvětleno, konstruktivní výměna názorů proběhla s výborem FEM 14. prosince a měli bychom se soustředit na to, aby změny skutečně proběhly. Nová strategie popisuje, jakým způsobem se budeme soustředit na patero prioritních oblastí tohoto mandátu komise větší účast žen na trhu práce a ekonomická nezávislost, omezení rozdílů ve výdělku a důchodech a tedy boj s chudobou mezi ženami, podpora rovnosti mužů a žen při přijímání rozhodnutí, boj s násilím a ochrana a podpora obětí podpora genderové rovnosti a jde také o to, aby se tento aspekt projevil ve všech akcích Evropské unie. Máme víc než 30 klíčových akcí, které budou implementovány v těch prioritních oblastech. Máme i cíle a harmonogramy těchto akcí. Odpovědnost ve službách komise máme i dostatek prostředků na jejich podporu spolu s indikátory tohoto strategického angažma je definována základní linka, podle níž se bude měřit pravidelně budoucí pokrok. Tato strategie se opírá o cíle, které byly schváleny na unijní úrovni. Týká se to hlavně cílů EU 2020 by měla být 75% míra zaměstnanosti žen i mužů. Je to konkrétní plánovací nástroj pro komisi a může se účastnit kdokoliv další. Bude vítán. 15. ledna 2016 se komise účastnila eh, eh, pracovní skupiny Rady o sociálních otázkách, kde byly navrženy první závěry. Nizozemské předsednictví vyjádřilo svůj úmysl, aby závěry rady byly přijaty na březnové schůzi EPSCO. Strategické angažmá pro genderovou rovnost je základem pro všechny akce v této oblasti v budoucích letech a ukazuje, že to pokrývá klíčové oblasti, které definoval Evropský parlament v rezoluci z června 2015 Máme tady program práce komise v oblasti genderové rovnosti pro léta 2016 až 2019. Děkuji vám, pane předsedo. Uh, mm, Děkuji, pane komisaři. Teď zástupci politických uh, frakcí jménem EPP paní Constance Le Grip. Dvě minuty, prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Setkali jsme se zde večer eh, v tomto hemicyklu Štrasburku, abychom znovu projednávali tu stěžení otázku rovnosti mezi muži a ženami. Setkali jsme se v souvislosti s touto ústní otázkou, eh, kterou eh, skupiny chtěly položit komisi a kde jsme pranířovali skutečnost, že Evropská komise nezveřejnila dokument o určitém typu statutu, to znamená sdělení o strategickém závazku a proto, aby právě uvedla určitý pracovní plán, aby udělala seznam svých závazků na období 2015 až 2019. To znamená, Eh, publikovala vlastně pracovní dokument. Osobně a jménem skupiny EPP eh, musím říci, že ty půdky, které tady existovaly, byly trošku anekdotické ohledně statutu toho dokumentu nebo jiného dokumentu. O co jde? Jde o politickou vůli, o závazek a intenzitu, s jakou budeme identifikovat pole aktivit a také intenzity, s jakou budeme stanovovat metodologii a postupy. Metodologie a oblasti počínání a oblasti závazků, tak jak to bylo publikováno paní komisařkou Jaurovou v tomto pracovním dokumentu, odpovídá přesně těm prioritám a zájmům skupiny EPP. My si přejeme konkrétní, pragmatický, efektivní a operativní přístup v rámci kvantifikovatelných, měřitelných výsledků, dále evaluační procesy, tak, aby bylo možné uplatnit eh, existující legislativu předtím, než budeme případně uvažovat o nových legislativních návrzích. Prostě chceme, aby to bylo užitečné, pragmatické a konkrétní a chceme se soustředit na to, co může být prospěšné z hlediska počínání eh, výboru pro ženy v rámci parlamentu, tak abychom stimulovali, abychom vyvíjeli tlak na členské státy, aby naplnili svoji odpovědnost. Ještě jednou, jde nám o tuto politickou vůli a o tuto intenzitu v rámci tedy našeho písemného zpracování usnesení EPP. Děkuji, paní poslankyně. A nyní za socialisty a demokraty paní Maria Neuchl. Dvě a půl minuty máte, prosím, slovo. Milé kolegyně, milí kolegové, my jsme ty představitelkyně a zástupkyně evropského lidu. My, Evropský parlament. My, většina členů parlamentu, opětovně požadujeme naše práva. My máme morální právo na to, aby tato strategie pokročila v Evropské unii. A my požadujeme toto právo s velkým sebevědomím, protože jsme přijali hm, většinově závěr tohoto parlamentu, který požadoval na, parlament, na komisi, aby Eh, zpracovala tuto strategii. Máme taky v zádech vítr členských států, kteří stojí za touto strategií a máme také podporu občanek a občanů EU, kteří v rámci dotazníku naprosto jednoznačně a převažující většinou se vyslovili pro tuto rovnost. Neustále paní komisařka Jourová ujišťuje, že Eh, tento interní dokument má stejnou pozici jako sdělení nebo strategický závazek. A paní Jourová ví, že to neodpovídá pravdě. Je to slabší dokument, který nám předkládá. Je to jaksi vlažnější dokument. A je to svým způsobem určitá devalorizace eh, této strategie a lidských práv v EU. Já jsem hovořila s předsedou parlamentu, s Martinem Šulcem a osobně jsem na to poukázala a on bude znovu v budoucnosti eh, o tom hovořit s panem Junckere a opět tedy bude eh, podávat zprávu parlamentu, protože parlament tady bojoval za tato práva. A eh, kdo mm, postupuje proti rovnosti, oslabuje Evropy, je sexistou a znamená to, že postrádá základní hodnoty. My chceme strategii a chceme ji teď. Já si myslím, že vše bylo řečeno k tomuto tématu. Zbývá mi ještě 30 vteřin. A proto bych eh, chtěla těchto 30 vteřin věnovat paní komisařce Jaurové k zamyšlení. Uh, Dank. Děkuji mnohokrát. Krát děkuji. Já mám, ale ještě, já mám ale ještě 10 vteřin. A v té době, co bude paní komisařka přemýšlet, a doufám, že budete přemýšlet i vy, pane komisaři, doufám, že konečně dostaneme nějakou strategii. Děkuji vám. Už go paní nemám. Eh, on behalf... Eh, a nyní ve jméno EKR má slovo paní Višněvská. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, drazí kolegové. Levice chce ideologicky pohánět genderové otázky, aby se aby docházelo k rození dalších dětí, aby tady vznikaly LBGT. Ale přece tady máme tradiční rodiny, které se mohou cítit diskriminovány. Uh, Eh, protože se nám vyčítá, že nejsme dostatečně moderní, dostatečně evropské, evropští, že jsme obsolentní eh, a eh, různá nařízení, co se týče diskriminatorních opatření, která schvaluje Evropský parlament, to je obrovské. Nepotřebujeme žádné nové dokumenty. Moje skupina je proti tomuto usnesení, které předložila levice. My navrhujeme odlišný přístup, rozumný přístup, dámy a pánové je na čase, abychom se vrátili ke kořenům, abychom si připomněli hodnoty, na kterých byla vybudována Evropská unie. Nestyčme se za naše křesťanské dědictví. To je zdroj moudrosti. Děkuji vám. Děkuji vám mnohokrát a nyní za Alde promluví paní poslankyně Angelika Mlinár na dvě minuty. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Nejprve bych chtěla poděkovat paní komisařce Jourové za její úsilí, aby udělala z rovnosti mužů a žen realitu v Evropské unii. Prokázala, že stojí k svému závazku. Oceňuji její úsilí, zejména co se týče práce na, směrni, na odpovídající směrnici a spolupráci s radou, kdy se snažila všemi prostředky dosáhnout navrhnout vytvoření cestovní mapy týkající se lepšího sladěvání rodinného a profesionálního života, v, co se týče délky mateřské dovolené. Ale musím vyslovit své zklamání, když vidím ten pracovní dokument. Místo toho, abychom dostali jasnou a srozumitelnou strategii, pro genderovou problematiku. Já nekrizi, nekritizuji ta schválená opatření v pracovním dokumentu, ale ve jménu naší politické skupině litujeme toho, že tato strategie jaksi stlačována dolů, eh, protože je proti strategii Evropského parlamentu díky usnesení, které byly schváleno v Evropském parlamentu velkou většinou, zatímco blokují 22 členských států. Evaluace minulé strategie vyústila ve specifické volání po zpřísnění strategického přístupu, který byl schválen v roce 2010 a nikoliv, a po jeho oslabení. A ve světle těchto signálů, které vyslala komise a kolegiem komisařů, se táži. Měli bychom se snad domnívat, že Eh, kvalita života, která dopadá na více než 50 eh, že není až tak významná. A Další otázka se spíš eh, směřuje na, více, na některé politické skupiny v parlamentu, které znovu prokázaly stejně, jak to ukázala moje předřečnice, že neberou vůbec genderovou problematiku vážně. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Děkuji vám. Eh, promiňte, že jsem vyslovil Angelika, byť jste Angelika a není tedy. Ve jménu politické skupiny GUNGL má slovo paní Björk na minutu a půl. Vemte si slovo, prosím. Děkuji mnohokrát. Evropský parlament eh, konal systematickou práci ve prospěch rovnosti. A nová zpráva o rovnosti je dobrým příkladem, ale bohužel musíme konstatovat, že práce ve prospěch této rovnosti stagnuje na úrovni komise a rady. Konstatujeme nedostatek této rovnosti a to znamená, že se popírají práva žen. Nechci zde ocitovat statistické údaje, ale je jasné, že žijeme ve společnosti, kde ženy nemají stejný přístup ke zdrojům jako muži a s tím musíme jednou provždy skoncovat. Čeká nás ještě spousta práce. Potřebujeme politickou vizi a konkrétní opatření ve prospěch této rovnosti. A z tohoto důvodu Rada a Komise by chtěli připravit strategii ve prospěch této rovnosti. Pokud komise blokuje pokrok v oblasti této rovnosti, eh, pak je to zneužívání kompetence a je to signál patriarchální arogance. My se nechceme vracet k těm minulým stoletím eh, útisku žen. Ne, děkujeme. My chceme, aby strategie ve prospěch rovnosti pokročila nastala doba, abychom měli feminističtější Evropu. Děkuji. Tak, mm, mm, on behalf Greens. Uh... Děkuji a ve jménu. A za zelené uh, paní Rentke, minuta a půl. Dear Commissioner, dear colleagues. Pane komisaři, kolegové, rovnost mezi muži a ženami musí být zaručena ve všech oblastech. Je to jasné poselství na základě článku 23 Evropské charty základních práv. A je to zcela jasná věc. Úkol pro nás legislativce, včetně komise, rady a parlamentu. Jakým způsobem chceme dosáhnout společnosti, která bude chránit pracující matky a otce? Jak chceme dosáhnout společnosti, kde nebude nedostatek ženského hlasu ve špičce ekonomického světa, jak budeme bránit násilí na ženách. Proto pro všechno potřebujeme důvěru, politickou vůli, ale potřebujeme jasnou strategii. Byla jsem zvolena do zákonodárného orgánu, abych dělala spoustu věcí. Ano, ale hlavně, abych napravovala chyby, hlavně abych napravovala chyby v oblasti genderové problematiky. Historicky Evropská unie se tomu málo věnovala. Myslím, že zatím situace není dobrá. Byla stažena směrnice o mateřské dovolené, byla, byl strač, stažen dokument o zastoupení žen v grémiích firem. Je na čase, aby tahle komise v tomhle mandátu uh, postoupila v oblasti práv žen a dívek. To je nesplněný úkol 21. století. Děkuji vám. Vielen Dank. Děkuji. Děkuji jménem um, teď paní Daniela Ajuto, jménem FDD. Děkuji, eh, pane předsedo. Vážený pane komisaři, drazí kolegové, eh, jsme pokryci, protože tady zaznívají velká hesla, velká, eh, velké cíle, ale je to ideologie a jsme velmi vzdáleni realitě, které čelíme každým dnem. Chceme rovnost práv. A tento požadavek je stále formální a není podpořen zásadní politikou píšeme usnesení, kde se hovoří o rovnosti, o rovnosti příležitostí. Existuje mnoho těchto slov, ale co jsme skutečně realizovali? Sloužilo to k něčemu? Eh, pomohlo to zlepšení situace eh, v Evropě? Ne, situace se zhoršuje. Víme, že jsou tady rozpory, jsou tady rozdíly, které odsuzujeme velmi výrazně, ale stále se opakují, stále existují, bez ohledu na to, co děláme. Vyplývá to z ekonomických analýz, vyplývá to z různých eh, studií. V posledních měsících jsme velmi diskutovali také o mateřské dovolené a příslušné směrnici. Také jsme hovořili o zastoupení žen ve vedoucích orgánech, ale ženy jsou stále osamocené, jsou nezaměstnané, jsou byty, znásilňovány. My chceme, aby komise měla cílená, konkrétní a okamžitá opatření. Děkuji. Děkuji. A nyní bude hovořit paní Záborská Ana. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážený pane komisaři. Když hovoříme o rovnosti mezi muži a ženami, hovoříme vlastně nepřímo o mateřství. Rozdílná výška platu za eh, stejnou pozici, pay gap, a stejně jako rozdílné eh, důchody, pension gap, to jsou symboly naší současné společnosti. Mateřství a péče o děti nejsou považovány za hodnotnou práci. Žena je dokonce pokutována finančně za tuto práci, ať už formou eh, platových rozdílů, nízkých mateřských dávek, anebo neuznáním významu péče o domácnost a děti pro společenský blahobyt. Hodně hovoříme o právách žen na svobodnou volbu, ale zároveň konkrétními politikami tlačíme tyto ženy do formální ekonomiky. Byla bych velmi ráda, kdyby úsilí komise a tohoto parlamentu se soustředilo na příčinu problému. Prvním krokem by bylo vyjasnění pojmů, protože genderová rovnost není totéž jako rovnost mezi ženami a muži. A druhý náročnější krok by bylo uznání ekonomické a společenské hodnoty mateřství a péče, kterou poskytují ženy v rodinách. A potom také diskuse o politikách na podporu postavení žen ve společnosti se stane smysluplnou. Děkuji. Děkuji paní poslankyni Záborské. A nyní bude hovořit paní poslankyně Maria Arena. Dvě minuty plné dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, proč rovnost mezi ženami a muži má být základním principem Evropské unie a proč si nezasluhuje více, říkám více, protože tak tomu doposud bylo, než proč nezaslouží skutečnou uh, eh, skutečné sdělení a případně i legislativní opatření. Dosáhli bychom těchto cílů? Já se omlouvám, ale pokud existují ještě problémy v zaměstnanosti žen, existuje diskriminace, existuje násilí a především sexistické stereotypy. Takže znovu kladu otázku, proč nemáme sdělení? A přesto v posledních dvou letech bylo spousta sdělení komise. Já vám řeknu, která sdělení o zvukové úrovni motorů, sdělení o e, civilních systémech letadel sdělení o paušálním cestovních výdajích. Ale když se hovoří o ženách, tak se nám říká, ne, ne, ne, ne, hlavně to ne. My potřebujeme zjednodušit zprávu, potřebujeme, aby se zapomnělo na mateřskou dovolenou. To je pozice komise. Ale to je paní Grip, to není semantika, jak jste říkala, to je politika politika, která definuje priority. A v současnosti komise nedefinovala rovnost žen jako svoji prioritu. Děkuji. Děkuji, paní poslankyně Arena. A nyní Arne Gerike. Děkuji, pane předsedo. Je to článek 8 smlouvy o EU, který je základem genderové rovnosti. A pravdou je, že v EU musí být snaha odstranit a podporovat tuto rovnost. To nepochází země. To je požadavek komise EU na moji ústní otázku genderové rovnosti v evropské kontexty. Definice eh, genderu podle našich kolegů neznamená eh, pouze rovnost. Ta současná definice mm, je rozmělněná. Genderová rovnost neznamená eh, sexuální rovnost, to neznamená právo na přerušení těhotenství a zabíjení tedy malých dětí. Gender to neznamená dnes žena, zítra muž. Ne. Gender znamená rovnost žen a mužů. Tečka a nic dále. Když hovoříme o stejném postavení, musíme hovořit o plánování budoucnosti. A tady je důležité se podívat také na to, aby eh, byly stejně postaveni také eh, děti a eh, rodiny bez dětí. Děkuji. Pan Gerike. A nyní Louis Bors. Dvě minuty, prosím. Uh, Děkuji. Já chci ukázat na to, co se nepovedlo komisi v této strategii. V podstatě je to dokument, který by byl skutečně důležitý, kdyby jste snad na toaletách neměli toaletní papír, ale já se ptám, kde ty evropské strategie uh, co vlastně dosáhli. Mám snad více síly a schopností a jsem bezpečnější než dřív? Nikoliv. Mnohé z žen v Kolíně, ve Švédsku a jinde se cítí úplně stejně. Co si myslíte, že se stane, když unie otevřela dveře milionům lidí ze zemí a kultur, kde ženy jsou občany druhé kategorie a lidé ze skupin LBGT jsou e, ještě na tom hůř. Když se podíváte na Kolín a jiná místa, Vidíte, že jsme pod tlakem. Evropští politici se starají víc o politickou korektnost než o ochranu bezpečnosti a práv žen. Evropská unie by jasně měla odmítnout existenci takového násilí. A co pašování? Britská vláda říká, že volný pohyb v rámci Evropské unie je zneužíván kriminálními bandami, že pašuje ženy do spojeno, Spojeného království a díky volnému pohybu se daleko hůř vysledovávají tyto ženy. Kriminální gangy toho využívají. Dnešní strategie, genderová strategie je a bude naprostou chybou co, zatímco Unie Spojené království setrvává v Unii, tak LBGT jsou stále méně bezpeční. Děkuji vám. Děkuji. A teď má slovo paní poslankyně Teresa Jiménez Becerril Barrio. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Je to jako referen, který říká, že přes stromy nevidíme les. A to vidím v této diskusi, kde to zásadní jsou, základní práva, jsou stejná práva mezi muži a ženami, zejména po roce 2015. Důležitý je přece ten cíl a nemůžeme připustit, aby způsob, jakým toho chceme dosáhnout, nás rozdělil eh, ty nejpokrokovější společnosti jsou ty společnosti, které mají nejkonzodovanější <laughs> práva žen. Je třeba abychom, vždyť už si vážíme toho, že můžeme sedět tady a musíme bojovat za zralejší společnost, ale mnoho toho ještě musíme vykonat, zejména co se týče rovnosti platů, kde je, zaps- kde je zapsáno, že žena má psát vydělávat, vydělávat méně než muž. To je jedna z největších nerovností a, a Eh, hodně se o ní hovoří, ale zatím nebyla vyřešena. Je třeba, aby komise dostala své povinnosti strážit to, co bylo již schváleno a žádáme paní komisařku, aby předložila příslušnou strategii. Důležité je snížit tu nerovnost. To musí být naše priorita že nám je jedno, jaké jméno té strategii dáme, ale v žádném případě, v žádném případě nesmíme snižovat naše cíle ani prostředky pro jejich dosažení. Děkuji vám. Děkuji vám, paní poslankyně. Barrio a nyní má slovo paní poslankyně Liliana Rodríguez. Prosím, pěkně máte slovo pane předsedající, ty údaje, které máme ohledně nerovnosti, by nás měly přivést k tomu, abychom měli sladěnou strategii, kterou bychom definovali, abychom bojovali proti diskriminaci. Pokud máme tato data a ukazují, že je opravdu naprosto nezbytné konat, tak um, musíme také verifikovat ještě tyto údaje. Jaké spolehlivé mechanismy tady existují pro získávání těchto údajů? Už se o tomto problému hovořilo. Jedná se například o údaje o mrzačení ženských genitálií. Komise zde musí konat. Ona nám nabízí pracovní dokument, konzultaci bez eh, interinstitucionální hodnoty. Parlament eh, činí svoji práci a komise nikoliv. My jsme poukázali na naše priority. Pouze takto je nutné vyhodnotit tento dokument. Já myslím, že je hamba, eh, že zde není tato strategie a má to také dopady na eh, úrovni politického nekonání. I z hlediska eh, praxe eh, musíme si uvědomit, že více žen bude umírat. 50 celého obyvatelstva má práva a druhá polovička nikoliv. Takže tento dokument je jakýmsi prvním krokem. Jde o to, aby paní komisařka zde učinila také to, co je nutné. Hmm. Děkuji a paní poslankyně Michaela Šojdrová. Takže máte slovo vážený pane komisaři eh, chci vám poděkovat a také chci omluvit paní komisařku která je právě na jednání o ochraně dat a mrzí ji možná více než nás to že si nemůže vyslechnout tuto důležitou diskusi. já bych chtěla ocenit pracovní návrh dokumentu který je skutečně praktický bez zbytečných ideologických proklamací. oceňuji důraz na implementaci na monitoring a vyhodnocování stávajících dopadů spíše než sliby na produkci nové a nové legislativy a regulací. líbí se mi to že komise chce jít příkladem že chce prosadit aby forty žen bylo zastoupeno ve vrcholných a středních pozicích řídících orgánů. myslím si že to bychom měli zaznamenat. oceňuji zaměření na konkrétní cíle a opatření na ženy respektive rodiče kteří mají děti o tyto děti chtějí pečovat ale také chtějí pracovat a chtějí dále rozvíjet svoji profesní kariéru. proto komise navrhuje a bude podporovat a prosazovat i v členských státech flexibilitu rodičovské dovolené flexibilitu forem práce pro posílení šancí žen pro uplatnění na trhu práce. a myslím že je také na nás na evropském parlamentu abychom třeba dodali to co tam alespoň pro mne chybí a to je právě větší ocenění žen které se starají a chtějí starat o své děti protože tam vidí své nezastupitelné místo a to je jejich mateřství a péče o rodinu. a myslím že nejvíce diskriminovanou skupinou jsou právě ženy a rodiče kteří se starají o své děti a investují do budoucnosti eh, evropy i členských států místo toho aby spořili na své vlastní penzijní účty. těmto bychom měli věnovat svoji podporu a pozornost. Eh, Děkuji. Teď Viorika Dančila. Děkuji vám, pane předsedo. Vypracování strategie k rovnosti mužů a žen v roce 2015, to je naléhavá otázka, ale skutečně nesmírně důležité téma na evropské úrovni. A proto je pro Evropu podstatné, abychom si lépe uvědomili tento problém a uvedli ho v povědomí také na trhu, aby legislativa na trhu práce zohledňovala tyto zásady. Zároveň bychom měla usilovat o zlepšení kompetencí a zlepšení rovného postavení a rovnosti příležitostí u osob, které jsou zaměstnávány i ve veřejném prostoru, to znamená ve státních organizacích měli bychom pomoci eh, i eh, propagaci tohoto tématu ve sdělovacích prostředcích a v, ne- a v občanské společnosti. Abychom mohli zlepšit postavení žen, měli bychom také podporovat podnikatelky a vždy eh, podporovat aktivity žen Eh, protože v Evropě je zaměstnáno sedm, pardon, eh, vydělávají ženy méně, o méně než 17,8% než muži v průměru. A to má samozřejmě dopad na jejich život, ale také na jejich důchod. Zároveň potřebujeme také větší podporu v oblasti zemědělství Evropská komise by měla koordinovat své snahy, aby i v této strategii ženy v zemědělství byly zastoupeny. Ale k tomu musí existovat politická vůle, ale také pragmatický přístup. Děkuji vám mnohokrát. Mariana Patýr má teď slovo, prosím, na minutu a půl. Děkuji vám, pane předsedo. Domnívám se, že nyní se nacházíme v situaci, kdy si můžeme položit následující otázku. Je významná kvalita nebo kvatika? Když si myslíme, že genderovou otázku vyřešíme kvantitou, při rozvíjení různých strategií můžeme pokračovat a předkládat takové návrhy každý den. Ale jde-li nám skutečně o to, abychom zlepšili kvalitu postojů mužů a žen, musíme studovat kvalitu těchto návrhů, jejich implementaci a hodnocení již stávajících programů těch, které podporují vzdělávání žen, dbají na regulární pracovní dobu, e, protože to nebývalo prioritou, ale já se nedomnívám, že nedostatek strategie, Eh, nebo pracovní dokument komise by cokoliv změnil v oblasti rovnosti mužů a žen. Já sice jsem rád, že komise se snaží vytvořit a eh, eh, slučov, a přispět více ke slučování rodinného a pracovního života, což je skutečný pokrok pro ženy, které mají rodiny a starají se o ně ale musím říci, eh, že eh, ta směrnice týkající se mateřské dovolené, která nebyla přijata, má velký dopad zejména na pracující matky a my musíme tedy přijít s novými strategiemi. Jedno po druhém. Priority, analyzování stávající situace a teprve potom vytvářet nová nařízení. Děkuji vám. Fala. Eh, Děkuji vám. Vilija Blinkevičiute. A nyní má slovo paní Blinkevičiute. Eh, paní komisáře, měla just... Děkuji, eh, pane předsedo. Já jsem nadšená, že vás tady vidím, pane komisaři, ale zároveň musím říci, že sdílím zklamání kolegů související s tím, že komise předložila pracovní dokument a nikoli strategii. My jsme to již řekli prosinci, paní komisařce Jourové, když se účastnila zasedání našeho výboru, prezentovala tento dokument. Samozřejmě, že může podporovat chválihodný strategický cíl, ale nám jde o konkrétní akty a konkrétní opatření. A e, ty, jak jsou představeny v tomto dokumentu, nám obtížně umožní dosáhnout cílu. Byla bych ráda, kdyby komise se zamyslela nad následující možnostou. V rámci institutu rovnosti šancí bychom měli co nejrychleji vytvořit observatoř a sledování postavení žen. A to má stěžejní význam. Bylo by dobré mít také evropského koordinátora, který eh, by mohl řídit tuto observatoř. A nyní bych chtěla hovořit o tom, eh, co rozhodla komise ohledně našeho písemného prohlášení v souvislosti s Evropským rokem eh, boje proti páchaní násilí na ženách. Více než 400 poslanců podepsalo tuto deklaraci, ale zatím komise nepřijala nějaké rozhodnutí v tom smyslu, že by v budoucnosti vyhlásila nějaký rok jako rok boje proti násilí páchaného na ženách. Zároveň musíme říci, že směrnice z roku 2006, která se trhá, týká rovného postavení na eh, trhu práce, zaznamenává neúspěch. V některých zemích nefunguje tato eh, směrnice. A to je pro parlament zvláště důležitá směrnice. Eh, Popravě řečeno, musíme konstatovat, že v některých ohledech tato směrnice nebyla úplně nejlepší, ale je možné ještě ji zlepšit. Děkuji. A nyní Barbara Matera. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já zasedám eh, ve výboru eh, pro ženy a rovnosti mezi muži a ženami. Sedm let eh, podporuji tuto strategii Evropské komise pro genderovou rovnost. Sedm let. Komise nám předložila pracovní dokument, eh, který obsahuje priority. Levice našeho parlamentu otevřeně kritizovala metodu a prohlásila, že tento dokument není dostatečně právně silný. Ale já s tím nesouhlasím ze dvou důvodů. Za prvé jsem žena, pragmatická žena. A dále konstatuji, že potřebujeme reálná řešení. Chci vědět, zda jsou tady řešení či nikoli a výsledky konkrétní či nikoliv. Jsou tady hlasy, které říkají, potřebujeme legislativu v oblasti rovnosti. A přitom máme směrnice, které ještě nebyly uplatněny v členských státech, takže to není smysluplné. Ten pracovní dokument, tak jak byl prezentován komisařkou Jorovou, přebírá celou řadu pozitivních odkazů. Posílit kreativitu, inovaci, posílit ženy podnikatelky, a to na všech úrovních, na úrovni vzdělávání, přípravy a tak dále. Dále se zde hovoří o vyváženém profesním a rodinném životě. A také se zde hovoří o různých ekonomických pobídkách, právě proto, aby ženy se uplatňovaly na trhu práce. Takže Místo toho, abychom se dohadovali o postavení tohoto dokumentu, vyhrňme si rukávy a udělejme z žen skutečné aktéry v Evropské unii. Děkuji, paní poslankyně Matera. A nyní bude hovořit Anna Het. 2015 V roce 2015 Evropská komise předložila svoji strategii, která se týkala rovnosti. Byl to interní pracovní dokument a nikoli oficiální sdělení. Tento dokument se nazýval strategický závazek ohledně rovnosti žen a mužů. Musíme konstatovat, že jsme zklamáni tou degradací eh, tohoto dokumentu. A komise tedy zpracovala pouze interní dokument a vydává ho za strategii. Byla bych ráda, aby nám komise vysvětlila, proč se nepodařilo eh, prezentovat oficiální sdělení ohledně genderové rovnosti. Pokud si přejeme, aby komise byla seriózním partnerem, tak je nutné, abychom požadovali na komisi to, co má učinit a měla by mít také dostatek času pro to, aby to učinila. Děkuji. A nyní bude hovořit pan Šagar. Minutu, prosím. Děkuji. Věc se sice má tak, že situace na trhu práce se pro ženy zlepšila, ale vzdor možností vzdělávání ženy nejsou na trhu práce aktivnější, pracují za méně peněz, což má špatné dopady na jejich budoucnost, protože dnešní výdělek rozhoduje o výši budoucího důchodu. I v důchodech jsou velké rozdíly a je vidět, že ženy tím pak trpí. Je důležité, abychom zaprvé vytvořili pravidla, ale musíme změnit ve svých hlavách obraz sociální role ženy. Strategie jde správným směrem, ale musíme ten směr udržet a proto se ptám, jaké kroky plánujete pro to, aby se pokračovalo v lepším vzdělávání žen, jak dosáhnout toho, aby založení rodiny neznamenalo pro ženu negativum, aby to nemělo negativní dopad na její příjem, na její důchod. To je důležité, protože demografické trendy v Evropě nejsou nijak pozitivní a e, rodí se stále méně dětí. Proto členské státy by měly podporovat zakládání rodin a důležitým krokem proto by byla třeba pružná pracovní doba, a možnost vybrat si ji tak, by ženy nebyly nucené se rozhodovat mezi rodinou a kariérou. Děkuji. Děkuji, minutu a půl. Další řečnice. Děkuji eh, kolegům za práci, kde se snaží přesvědčit komisi, aby udělala to správnou věc a zveřejnila komplexní, ambiciozní eh, strate, eh, strategii pro rovnost pohlaví. Potřebujeme eh, holistický a statečný plán, který bude řešit nejrůznější podoby nerovnosti mezi pohlavními. Genderová, genderový aspekt musí být zohledňován ve všech politikách. V nedávných měsících jsem pracovala na politice Eh, proti chudobě a je pravda, že se nám nikdy nepodaří naplnit cíle potírání chudoby pro rok 2020, pokud nezohledníme rovnost pohlaví. Eh, migrační krize a eh, politika úspor ohrozila ženy, ženy mají větší eh, problémy eh, dostat se do nezaměstnanosti eh, se vším, co k tomu se vším souvisí. Potřebujeme ambiciozní strategii, která by řešila perspektivy, genderové perspektivy ve všech oblastech a zohlednili to také v evropském semestru. Těším se na to, že Evropská komise se pustí do těchto kroků, které tak naléhavě potřebujeme. Děkuji vám a děkuji všem členům, kteří byli tak ukáznění a včas ukončili své projevy. Děkuji vám, paní předsedkyně. Zkušenosti ukazují, že i když máme strategii eh, eh, rovného postavení, tak eh, jsou výsledky v Evropské unii poměrně vachrlaté. Ehm, v tomto případě ale strategii nemáme ani jiné dokumenty, pokud jde o boj proti násilí na ženách. 90 občanů EU takovouto strategii ale považují za nutnou. Evropská komise to vše zredukovala na jeden pracovní dokument a tím vlastně stroskotali všechny ženy v Evropské unii. To je ostuda v členských státech dochází k mnoha změnám. V mé zemi, Chorvatsku, probíhá nyní diskuse o eh, in vitro oplodnění a také o eh, právu na umělé přerušení těhotenství. Včera například vyšlo mnoho žen do ulic eh, v boji za rovnost postavení. Evropská unie musí jít příkladem, pokud jde o mm, rovnost postavení mužů a žen, zejména v těchto turbulentních dobách. A proto vyzývám komisi, aby co nejdříve předložila novou strategii pro rovnost protože to očekáváme i my zde v Evropském parlamentu. Očekáváme, že v roce 2016 se některé věci stanou samozřejmostí. A pokud jde o e, rovnost postavení, zjišťujeme, že děláme vždy jeden krok dopředu a dva kroky dozadu. Tato strategie o rovnosti postavení není něco, o čemž bychom měli mluvit, ale je to naší povinností. Děkuji. Děkuji. Další řečník je Madame Regner, minuta a půl.

Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane komisaři. Když cestuji po Rakousku, tak se mě často ptají, co eh, vlastně eh, rovné postavení přináší. A já pak eh, začnu vyprávět, že pro ženy bylo toho v posledních letech tolik dosaženo, že se život žen podstatně změnil. Směrnice, opatření, skvělé, ale tempo se zpomaluje a mm, dokonce mm, se mm, na úrovni komise nyní neděje vůbec nic. Ano, ano, členské státy často, často říkají, že existuje subsidiarita a z toho, pod tímto heslem brzdí, co se dá. To si uvědomují, ale přesto by eh, komise neměla ztrácet odvahu, protože ženy jsou eh, byté, jsou sexuálně obtěžované, mají jiné zdravotní eh, potřeby než muži. V dozorčích radách to vypadá smutně, téměř sami muži, žádné ženy. Ženy jsou více nezaměstnané. A dále eh, je tady i problém eh, s rozpočty. Takže vidíte, pane komisaři, je tady nekonečně mnoho práce a to, co máme nyní na stole od komise, to bych eh, nazvala jako malinkou strategii pro rovnost postavení a že něco skutečně drobonkého, ale nic, co skutečně pomůže že nám zásadně. Potřebujeme skutečnou novou strategii pro rovnost mužů a žen. Děkuji a nyní poslední eh, řečník, pan Simon, minuta a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Chci promluvit a navázat na paní Regner. Lidé se ptají, co udělá EU pro mě. Až já se vrátím domů a říkám lidem, že jsme měli rozpravu o nové strategii komise pro EU, tak je často vidět, že to často nepřesvědčuje, že to bude znamenat velký rozdíl pro jejich životy. Když se vrátíte domů, řeknete, my jsme vedli diskusi o tom, že komise nemá žádnou strategii, tak si nemůžete zlobit na ně, že se budou tvářit skepticky. Zda tady náhodou nemaříme čas. A je to škoda, protože tam, kde já žiji, tak tam skutečně ženy potřebují pomoc od vás. Tu pomoc nedostanou od naší vlastní vlády a propast v odměňování v mém regionu za konzervativní vlády se zvýšil na 5500 liber ročně a Toriové si nic neudělají. A je třeba změnit i systém, kde ženy jsou na tom třikrát hůře než muži. A vzlížejí k nám a k vám, aby se s tím něco stalo. A tato nestrategie která je slabá, pokud je odměňování, slabá u postižení, skutečně není dost kvalitní pro to, abychom mohli dobře pracovat. Takže skutečně říkám komisi, polepšete se. Pane Simone, pan Gerike má pro vás modrou kartu. Přijímáte ji? Nepřijímáte? Ne? Nepřijímáte. Vážné poslankyně, to byl, vážné poslance, to byl závěr seznamu poslanců, kteří byli přihlášeni. Bohužel nemohu udělit slovo v rámci modré karty a není, se dostáváme ke Catch the Eye. A chci dát slovo všem, kdo se přihlásili, takže dodržujte jednu minutu. Paní Solen má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Ženy mají proměrně nižší plat v Evropské unii. Jsme více vystaveny chudobě ve stáří a musíme dělat více práce doma. Na trhu práce často vidíme, že ženy dostávají pracovní smlouvu pouze, pokud podepíšou prohlášení, že neotěhotní v následujících letech. A ženy s malými dětmi mají také menší možnost získat práci kvůli dětským nemocem. Jsme na tom hůře v práci a také v politice. V Evropském parlamentu byly z 25 předsedů pouze dvě ženy předsedkyně. Potřebujeme závazky na nejvyšší úrovni. Chceme sdělení komise týkající se rovných práv obou pohlaví, ale dostali jsme velmi slabé sdělení. Předseda komise vyslal zprávu, že prostě to pro ně není důležité. Komise se musí v tomto směru zlepšit. Dě- děkuji, pan Caputo. Děkuji, pane předsedo. Rovné postavení eh, mužů a žen nemůže být realizováno bez strategie, která bude respektovat strukturální eh, základy nerovnováhy v naší společnosti. Je důležité, aby politika eh, se konkrétně projevovala v přístupu ke zdrojům. Princip rovnosti, ten je všude uveden eh, ve všech aktech Evropské unie v chartě základních svobod a tato věc by měla být integrována do všech politik. Musíme přijmout konkrétní opatření, kterými bychom změnili tuto nerovnováhu. Hovořil jsem jež i o morální povinnosti eh, toto změnit. Musíme změnit myšlení a měli bychom uznat, že pokud eh, eh, ženy eh, nejenže nejsou vzdělávány nebo jsou třeba vzdělávány, ale potom se nemohou zaměstnat, tak potom to nemůže přinést úspěch. Je potřeba, aby komise v tom duchu předložila strategii pro rovnost mužů a žen. Pan Marias? Děkuji, pane, paní předsedkyně. Nová strategie Evropské komise o že, právech žen se stanovila cíl nastolit rovnost mezi muži a ženami, i když eh, ženy jsou nadále diskriminovány. Měli bychom stanovit určitou, eh, nebo je tady určitý rozdíl v oceňování žen, rozdíl je 16%, ženy velmi často pracují také na částečný úvazek a jich se nejvíce dotýkají úsporná opatření a také memoranda. Eh, v Řecku panuje kvůli memorandu velká chudoba. Máme teď nový eh, plán pojištění pro ženy, eh, které jsou samostatně výdělečně činné. To platí třeba například i pro zemědělce, mimochodem. Všechny ženy a celý řecký lid by měl bojovat proti povinnostem trojky a na zítřek je naplánovaná generální stávka. Pan Urtason? No, no eh, hmm, děkuji, pane komisaři. Děkuji za to, že jste mezi nás přišel a e, bylo by bývalo lepší hovořit na toto téma s paní komisařkou Jourovou. Škoda, že nedorazila. Není v pořádku, že na téma rovnost pohlaví tady máme pouhý pracovní dokument. V Eurostat uvádí, že ve více než devíti zemích v Evropské unii se propast mezi platy ještě e, zvýšila. A to vypovídá o tom, že ta situace není rovná a e, ženy mladší 25 let vlastně nedosahují na ta odpovědná místa a i jiné ženy na to nedosahují. Takže tady ta strategie není účinná. Strategie potřebujeme, potřebujeme e, napravit vaše chování. Děkuji, pan Polčák. paní předsedající myslím že tím realizujete v tom dobrém příkladu rovnost šancí nás eh, poslanců zde zastoupených v tomto sále. nejprve k paní jourové já si myslím že ona s námi vždycky trávila dlouhé večery právě i k této problematice a to že zde chybí je dáno tím že vyjednávala eh, dohodu o ochraně dat takže k mému předřečníkovi chci říci že to vnímám jako legitimní omluvenku ale mm, pokud jde o samotné téma ehm, já si myslím že samozřejmě ten poměr který v přírodě platí a který určuje příroda fifty two ve prospěch žen a forty eight ve prospěch mužů nebo v neprospěch samozřejmě v mnoha mm, pozicích není dodržován není dodržován na úrovni evropské unie. Eh, na druhou stranu eh, my bychom nikdy neměli připustit že ženy budou znevýhodňovány to co jsem slyšel od kolegyně šulin eh, je pro mě velmi zarážející ale genderová rovnost by neměla být politickým fetišem. já mám někdy pocit že se tomu tak děje. děkuji. Děkuji vám. A posledním řečníkem bude Madame Tomašič. Prosím. Je ostudné, že v roce 2016 musíme opět diskutovat o tomto tématu. Uh, Přestože eh, ženy eh, již více než 100 let bojují za svá práva a stále ještě eh, jsou oběti násilí a diskriminace. Je, těším se, že se tomuto tématu věnujeme a myslím, že zde je i dobrá vůle něco změnit, ale šlap, přišlapáváme na místě, protože exekutiva a legislativa v členských zemích zatím ještě nenašly cestu, jak drasticky potrestat diskriminace žen. A Evropská úroveň se eh, bohužel eh, eh, zabývá novými právními předpisy místo, aby se snažila změnit mentalitu. Už jsme dospěli tak daleko, že politici se vměšují do rodinného života. Myslím, že tímto způsobem se nikam nedostaneme. Musíme mít stále na zřeteli to, že tato bitva může být vybojována pouze v hlavách a, a srdcích lidí lidí a nikoli na papíře. Děkuji vám. A um, tím jsme vyčerpali seznam uh, řečníků a také uh, postup Catch the Eye. A nyní bych rád udělila slovo panu komisaři, panu Andru Kajtisovi. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení členové. Chtěl bych vám poděkovat za vaše příspěvky. Bylo velmi důležité vyslechnout vaše názory, návrhy, stanoviska. A e, já bych chtěl zdůraznit, že naší prioritou je skutečně strategie e, rovnosti e, žen a mužů. A to platí. Potřebujeme implementaci, provádění, potřebujeme skutečný akční plán, který tady e, e, není. Víme, že každý členský stát musí mít svůj vlastní akční plán a program a e, příhodné nástroje. Rovnost postavení znamená implementovat tuto rovnost ve všech politických odvětvích a sektorech. V mém eh, sektoru, v sektoru eh, pana Tomašiče, paní Jourové a tak dále. My, komisaři, musíme také chápat eh, rovnost pohlaví v našich konkrétních politických portfoliích. proč eh, navrhujeme eh, toto eh, strategické angažma na roky 2016 až 2019. Je to vlastně takový rámec, který zahrnuje všechny úrovně, evropskou, národní a regionální. Potřebujeme koordinační mechanismus a také lepší spolupráci mezi členskými státy. A opakuji, ještě jednou, že tady máme pět identifikovaných eh, priorit a několik klíčových eh, akcí a také eh, příslušných kompetencí a zodpovědností. Potřebujeme benchmarky, potřebujeme časový harmonogram, potřebujeme jasné cíle, abychom reálně tuto strategii implementovali a také prováděli. Potřebujeme ji správně řídit. Mnoho strategií již vypršelo, ale když se pak podíváte na implementaci a provádění, tak mm, zjistíte, že je tady velká propast mezi slovy a skutečnou implementací v životě lidí. Takže děkuji vám mm, mnohokrát, jsme připraveni spolupracovat, vyměňovat si názory a budeme rádi pokračovat eh, i v debatách, ale za komisi mohu slíbit, že budeme velmi aktivní eh, při zlepšování eh, stávající situace rovného postavení mužů a žen. Děkuji vám, pane komisaři, za vaše závěrečné slovo a chtěla bych ještě informovat členy, že